Well, hello everyone. Dobrý den. Dostali jste, vážení kolegové, program jednání. Pokud nemáte námitek, můžeme ho považovat za schválený. Několik málo sdělení tak předně jsme dostali dvě opravy od rady. Jedna, jedna se týká zdravotnických prostředků a nařízení k tomuto tématu a další potom nařízení o zdravotnických prostředcích, které umožňují diagnostiku in vitro. Parlament eh, by to měl prověřit a schválit. Obě opravy byly zaslány 20. března všem poslancům Envy. Máte termín do 21. Eh, března 18 hodin. Protože jsem nedostala žádnou námitku, můžeme považovat eh, obě dvě eh, opravy za schválené na konci dnešního dne. Podobné oznámení dostaly také eh, naše plenární služby. Také jsme dostali zprávy o misi parlamentu do Katovic, do Nijmegenu, kde probíhaly Evropské dny eh, zelených hlavních měst eh, a také k misi parlamentu do Číny o obchodování s emisemi. Také chci eh, připomenout, že příští týden ve středu proběhne koktejl na konci našeho mandátu. Pozvala jsem také zástupce komise, zástupce rady Proběhne to v 18.15 po středečním hlasování a vřele vás zvu. Ale svou účast prosím potvrďte předem sekretariátu. Pokud jde o dnešní tlumočnický režim, tlumočení je k dispozici do 20 jazyků a jako obvykle máte k dispozici elektronicky podkladové materiály k dnešnímu jednání a zasedání bude vysíláno přes internet. Také máte k dispozici zápis z jednání eh, z 26. a 27. února. Pokud nedostaneme do konce dnešního jednání žádnou námitku, budeme považovat tento zápis za schválený. Nyní první bod na programu dnešního jednání, to je námitka podle článku 106. Týká se povolení některého užití oxidu chromového. Spravodajem, protože tady jde o návrh usnesení, je pan Eichhout, eh, ale nahradí ho dnes eh, pan Hosling. Máte slovo. Já, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, takže tady musíme opět vyjádřit námitku k povolení této látky, která je vysoce nebezpečná. Jedná se o chroman eh, molybdenan, síran olovnatý a sulfochroman olovnatý žlutý, takže to je velice nebezpečné, je to karcinogenní a mohly by z toho vzniknout problémy. Jsou tady dvě podmínky. Socioekonomická mm, hlediska v podstatě převládají nad riziky a nejsou tady ještě žádné eh, doložené aspekty z hlediska nebezpečnosti. Eh, Výrobci samozřejmě tvrdili, že je nutné používat tyto látky a e, tato žádost je taková, že se říká, že může to být například ve do dokonce dalších látkách, takže v podstatě se jedná o povolení pro všechny možné oblasti. To povolení není příliš jednoznačné a také není příliš jednoznačné, jaká rizika z toho vyplývají. Takže mm, tady není možná socioekonomická analýza. Za druhé, je nutné proskoumat také, jaké jsou tady alternativní látky. A e, tím pádem tyto podmínky pro povolení nebyly naplněny. Dokument komise ze září 2018 mm, poskytuje pouze částečně nutné informace a je tady tedy nejistota, jsou tady nedostatky. Ten dokument komise identifikuje dvě možnosti. Za prvé odmítnout toto povolení z hlediska eh, nenaplnění REACH a druhá možnost tedy vyjádřit povolení a souhlas, ale eh, případně doložit dodatečné zpracování těchto rizik. Tady no, jde o to teda, jak to vypadá s tou první podmínkou. Můžeme se odkázat na dokument 2018, kde eh, soud se zcela jasně vyjádřil. Komise se domnívá, že tyto podmínky byly naplněny. Ale co se týče druhá, druhé podmínky, tak eh, není možné vykompenzovat tyto nedostatky. To znamená, není možné to povolit a potom říci, uvidíme, až jak dopadnou testy. To znamená, není možné v podstatě stanovit tyto podmínky a říci, že potom dodatečně se toto bude řešit. Takže musí, musí být eh, toto jasné, a protože podmínky tohoto povolení nebyla naplněna, naplněny. Také komise sama vlastně tyto podmínky sformulovala a mm, soud právě prohlásil, že e, tyto podmínky byly stanoveny a není možné tedy dodatečně dokládat naplnění těchto podmínek. To znamená, že tady je v podstatě nejistota, také tady e, není jasně stanoveno, jaké alternativy by se mohly použít. Komise tak jako v souvislosti s tou předchozí situací. V podstatě mm, mm, sama vlastně řekla, že e, tato, toto povolení je protiprávní. To znamená, že tady se bude muset změnit toto povolení, nebo se o tom bude znova hlasovat. V podstatě ta změna je nutná. To odmítnutí povolení bylo jediné možné řešení. My víme, že tyto látky jsou používány v celé řadě e, oblastí, dokonce včetně rtěnek, nátěrů a tak dále, takže to může mít velké dopady na zdraví. Proto je pro nás důležité vědět, jaké žádosti tady ze strany těch firm ještě běží a jaké použití se zde e, vlastně stanovuje. Takže Eh, my chceme toto odmítnout, to je první možnost. Druhá možnost, povolit pouze určité použití, to znamená při naplnění podmínek RIČ. A za třetí, třetí možnost, mm, pokud tady není specificky naplněna podmínka použití, které bude stanoveno, tak je možné případně dát výjimku a určité omezené období. Takže Musíme se zabývat těmito dopady, musíme zvláště eh, projednat bod 6 a doplnit požadavky REACH. Ehm, podniky budou mít poslední šanci toto skorigovat. Takže v každém případě musíme také respektovat eh, rozhodnutí soudu. Jinak se dostaneme do situace, kdy tady budeme pracovat eh, s protiprávním povolením. Takže pro nás je víceméně jasné, jakým způsobem musíme postupovat. Musíme minimalizovat tato rizika, tady nejsou, mm, jsou, je jasné, že je to karcinogenní a tudíž není možné tedy ponechat to povolení tak, jak bylo eh, artikulováno komisí a musí se to změnit. Paní Grostet, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit odlišně, protože já bych chtěla podpořit návrh komise a je nutné vysvětlit, proč. Nikdo nepopírá, že chrom 6 má karcinogenní, mutagenní a také další nebezpečné aspekty z hlediska reprodukce. Nicméně to vyžaduje velkou opatrnost při použití. Za prvé, z hlediska ochrany pracovníků, kteří používají tyto látky a dále z hlediska ochrany životního prostředí. Komise se opírá o e, stanovisko ECHA a vychází z toho, že rizika těchto látek mohou být naprosto pod kontrolou a je možné používat tyto látky pokud neexistují eh, spolehlivé alternativy. Chrom 6 zůstává stále nezbytnou látkou pro průmyslové použití a já znám mnoho malých podniků v mém regionu, které to používají. Existuje určité substituční postupy, nicméně jsou tam velká omezení a nemají stejnou efektivitu z hlediska užití. Navíc použití eh, této látky je již regulováno v některých státech, například ve Francii. Ve Francii máme stanoveny velice striktní podmínky použití tohoto produktu. Francouzská regulace stanovuje například limitní hodnoty profesní expozice. Tyto limitní hodnoty jsou velmi nízké, tak nevím, proč bychom nemohli využít třeba tohoto eh, příkladu. Benchmark existuje v tomto ohledu. Takže pokud je možné používat tuto látku s velmi přísnými podmínkami a velmi nízkými limitními hodnotami, tak by bylo dobré se inspirovat touto zkušeností. Předchozí řečník eh, hovořil o tom, že pokud se nerozšíří toto využití, tak nebude možné například zpracovat eh, některé plochy, například v leteckém průmyslu nebo v jiných industriálních oblastech. A povede to k tomu, že se budou zpracovávat tyto součástky mimo Evropu. Takže tady s tou bilancí uhlíku to nebude vypadat dobře. Takže Eh, pak tady budeme mít součástky, které nebudou splňovat vůbec standardy a budou pocházet z jiných zemí. Například eh, to nebude podporovat průmysl a bude to delokalizovat ten problém do jiných regionů světa, kde ty standardy jsou mnohem nižší tak z hlediska eh, jaksi zisku a nákladů musíme říci, že je možné povolit určité použití za určitých podmínek a v tomto případě nemusíme spochybňovat návrh Evropské komise. Děkuji, paní Grostet. Pan Balet nyní. Yes, uh, thank- Děkuji a dobrý den. Ty nejdůležitější věci už byly předloženy François Grostet, takže doplním jenom několik málo věcí. Jednak François hovořila o malých a středních podnicích tak eh, žádost o povolení, které předkládá Lenxis, eh, je podporována nebo zahrnuje více než 150 eh, následných uživatelů a většinou jsou to malé a střední podniky, pro které Podání takové žádosti vůbec není snadné, protože by je to obrovsky administrativně zatížilo, ale mezidobí vážení kolegové jsou tu větší firmy, které už dostaly povolení k použití ve většině případů na 12 let. Takže povolení, které eh, teď eh, máme před sebou, je vlastně mnohem omezenější, protože jde o období od 4 do 6 let jsou tam jasně nastavené kontrolní mechanismy a také možnosti přeskumu, jak o tom hovořila Françoise. Takže já bych ještě zmínil zprávu poradního výboru v této souvislosti. Když si přečtete text té námitky, tak myslím, vyznívá velice znepokojivě z hlediska dopadu na zdraví, ale musíme být opatrní u těchto výrobků, protože poradní výbor, když si přečtete jeho text, tak zase říká, že Ehm, pokud jde o dopady na zdraví, tak jak to uvádí autor námitky, ehm, nejsou ty dopady úplně opodstatněné, protože vědci poradního výboru zase říkají, že celkový počet případů, který byl předán ehm, v, tom, v té námitce, zřejmě byl zásadním způsobem nadhodnocen. To říkají vědci. Na závěr uvádějí, že eh, opětovné použití eh, odhadů mimo tuto socioekonomickou analýzu není doporučováno. Nemělo by se to tedy používat mimo tento kontext a přesně to autor námitky dělá. Takže my tady vlastně hovoříme o určitých alternativních faktech, s nimiž autor námitky pracuje. A druhá věc, o které rovněž hovořila Françoise, to jsou ty možné alternativy. Tam, kde existují alternativy, to znamená bezpečné výrobky, tak bychom je samozřejmě měli používat, ale Poradní výbor v této souvislosti říká, že souhlasí s tím, že po pos- dalším posouzení nebo respektive dospívá k závěru, že žádné alternativní mm, produkty nejsou v, v časovém rámci, o kterém se hovoří, k dispozici. A úplně poslední věc, eh, to je eh, rozsudek eh, soudu ze 7. března. Eh, není to doklad o tom, že existuje nějaká paralelní možnost, takže si myslím, že je potřeba, abychom dali komisi čas, eh, aby se podívala na dopady tohoto mm, soudního rozhodnutí. Já myslím, že z tohoto všeho lze uzavřít, že jsme teď v určitém mezidobí, kdy eh, všichni mají námitky proti jakémukoliv povolení. Francois také hovořila o riziku outsourcingu výroby mimo EU, kde už ty kontroly by byly mnohem nižší než v Evropské unii. Takže pozor na toto riziko. Měli bychom spíše tu výrobu držet v rámci EU, aby to podléhalo našemu kontrolnímu rámci. Takže my navrhujeme postupovat ohledně tohoto výrobku obezřetně, to ano, ale to povolení také je podmíněné. Není to na těch 12 let, eh, což eh, bylo běžné u velkých firm. Toto je Lanxis, eh, spousta malých a středních podniků, je to skutečně podmíněné, omezené povolení, je tam celá řada kontrol a přeskumu a proto bychom chtěli vyjádřit námitku proti této námitce. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se chce vyjádřit k tomuto tématu? Pokud tomu není tak, předám slovo panu Fluemu z komise aby nám eh, přednesl stanovisko komise k celé věci. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, vážení poslanci. My jsme vzali na vědomí námitky Evropského parlamentu ke třem povolením. Pokud jde o REACH, tu poslední budete řešit na plenárním zasedání příští týden. Já chci říci, že návrh usnesení ohledně žádosti Lenxis, o které se diskutuje nyní, se týká mnohem důležitější žádosti z hlediska evropského hospodářství. Návrh usnesení uznává, že více než 400 zařízení a tisíce pracovníků tímto budou dotčeny. Takže mm, než se podívám na konkrétní argumenty, chtěl bych říci, že odmítnutí povolení znamená, že firmy budou eh, muset ukončit výrobu a používání látek den po vstupu rozhodnutí v platnost, což bude znamená, že stovky tisíc pracovníků eh, budou ohroženy eh, v dodavatelských řetězcích tím, že přijdou o svá pracovní místa, bude to mít negativní ekonomické dopady a také dopady celospolečenské, mimo jiné Může dojít k relokaci firem do zahraničí nebo k uzavírání firem a tak podobně. Také je důležité uvést, že zmíněné články eh, nebo eh, produkty už eh, dočenou látku nevždy obsahují a proto mohou být volně vyváženy mimo EU. E, my samozřejmě bereme celou věc e, vážně a pečlivě jsme posoudili celou žádost, včetně všech aspektů, které se uvádějí ve vašem usnesení. Například jsme se ptali, zda ta žádost by měla být e, zamítnuta členským státům a výboru REACH ještě předtím, než dostaneme samotný návrh Diskutovalo se o tom a 27 z 28 členských států jasně podpořilo návrh vydat povolení. A nakonec, když jsme předložili ten návrh, který je předmětem vašeho usnesení, 24 členských států hlasovalo pro tento návrh. Je tedy správné, že žádost Lenxis eh, ošetřuje celou řadu různých uživatelů. Komise provedla důkladnou analýzu, aby zúžila to povolení užívání tam, kde eh, je skutečně potřeba ten chrom používat eh, a neexistuje žádná jiná alternativa. Takže jsme zúžili působnost a rozsah té žádosti. Návrh usnesení hovoří o tom, že povolení je nutné pro některé následné uživatele a vyzývá komisi, aby těmto uživatelům dala možnost předložit samostatnou žádost. Nicméně komise má pouze možnost eh, povolení vydat anebo ho odmítnout. Nemáme bohužel možnost eh, dát nějakou lhůtu eh, na přizpůsobení se těm následným uživatelům. Když jsme tedy zanalizovali rozsudek soudu o těch chromových pigmentech, tak hlavní senát kritizoval komisi za to, že dostatečně nezanalizovala všechny informace k existujícím alternativním výrobkům v rámci veřejné konzultace a následně tedy povolení zrušila. Nicméně soud také řekl, že podání musí být vždy podložená a nikoliv eh, pouze hypotetická. Takže eh, v souvislosti s žádostí Slankses byly řádně zanalizovány všechny informace a také bych zdůraznil, že dokonce i poskytovatelé alternativních technologií, takzvaných technologií PVD, eh, se obrátili na komisi a požádali o udělení povolení pro Lanxis a pro mm, další související eh, žádosti s přeskumem až sedm let aby byla možnost do té doby eh, eh, případně vyvinout nějaké alternativní technologie. Takže kromě odmítnutí povolení eh, je tady možnost, aby komise udělila povolení s krátkou lhůtou přeskumu a s omezením užití. My jsme si tedy vyžádali toto a stanovili jsme přísné podmínky pro užití. Chci připomenout, že tyto podmínky závisejí na přesném použití 5 až 20 krát jsou přísnější, než jsou expoziční limity na pracovišti, které stanovil parlament a rada v roce 2017. Na závěr chci říci, že komise je přesvědčena o tom, že našla správnou rovnováhu, pokud jde o tento mm, eh, návrh povolení a že toto povolení zahrnuje eh, všechna omezení, která vyplývají z nařízení REACH. Děkuji, pane Heuslingu, prosím. Ja, die Kommission hat ja... No, komise také řekla, že jsou problémy, v podstatě to potvrdila, ale já si nemyslím, že vyvodila správné závěry z toho rozhodnutí 7. března. Myslím si, že tady musíme nejenom to diferencovat z hlediska současného případu, ale jasné, nyní může argumentovat taky paní Gross Tet, která říká, ano, pokud to budeme silně omezovat, tak to bude mm, produkováno mimo EU. To je argument, který máme v této oblasti, to znamená, pokud to my zakážeme, budou to dělat ostatní. E, myslím si, že se musíme podívat také na REACH a toho se musíme Eh, v podstatě držet. A tady je komise velice velkorysá z hlediska podmínek tohoto povolení. Eh, a tak to nemůže eh, zůstat. My jsme uznali, že tady je rozdíl opravdu v tom, zda budu povolovat technologie, anebo zda připustím tuto látku například na použití v rtěnkách. To je totiž velký rozdíl, takže z tohoto hlediska musíme přistupovat k povolovacímu řízení a komise se toho nedržela. Ano, na radě byly také hlasy proti a oprávněně Německo hlasovalo proti tomu, což je dosti eh, podivuhodné, a takže to vyžaduje skutečně eh, rozporovat tuto záležitost a oponovat. Samozřejmě to, že se to bude eh, dělat mimo Evropu, nemůže být eh, skutečný argument, protože jinak by to znamenalo, že nebudeme vlastní předpisy brát vážně. Takže eh, myslím si, že komise by ještě jednou měla pojmenovat jasné podmínky v tomto ohledu a říci, kde je možné užití. Užití musí být možné pouze tam, kde nejsou alternativy, ale není možné, abychom přistupovali paušálně k této záležitosti. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji. Tím můžeme tento bod uzavřít. A dalším bodem na programu jednání už je hlasování. Ale my jsme ho ohlásili až na desátou hodinu, takže několik málo minutek počkáme, než kolegové dorazí. Well, hello everyone. Tak, dámy a pánové, dobrý den ještě jednou. Buďte tak laskaví a usaďte se, abychom mohli hlasovat. Máme těch hlasování jenom pár, všechna jsou elektronická. A řekla bych, že nekontroverzní. Budete potřebovat hlasovací kartičky. Jste připraveni? Výborně. Takže nejprve budeme hlasovat o částečné provizorní dohodě v důsledku meziinstitucionálních vyjednávání ve věci zřízení programu pro životní prostředí a klima, takzvaný program LIFE. Zahajuji hlasování. Okay. Tak, všechno v pořádku. Paní Jattenmaky se zdrží hlasování, se zdá. Aha, ale vy jste ukazovala takhle. Já myslela, že myslíte, že se zdržíte. Tak vy jste pro. Aha, dobře. Takže konec hlasování. Takže je to přijato. Další se týká přijetí návrhu stanoviska v podobě dopisu ohledně mandátu pro e, třístrané jednání rozpočet 2020. Zahajuji hlasování. Děkuji, konec hlasování a je to přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu usnesení ohledně stížnosti co do povolení určitých forem použití e, oxidu chromového. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A tím jsme ukončili hlasování. Ovšem, budeme pokračovat společným veřejným slyšením Pety Envy o popírání změny klimatu. To slyšení začne v 10 hodin a 30 minut v místnosti 4Q1. Takže prosím, zúčastněte se. Tak a e, podle běžného pořadu jednání byla toto naše poslední schůze. E, v záloze máme ještě 2. dubna. Přeji vám proto všem mnoho úspěchů ve vašich příštích činnostech, ať už budou vaše kroky směřovat